Vážení kolegové, můžeme zahájit schůzi našeho výboru. Začnu navzdory skutečnosti, že někteří kolegové se ještě baví. Eh, chci vás všechny srdečně přivítat na zasedání a začnu hned prvním bodem pořadu jednání a sice přijedu, přijetí pořadu. Eh, jako obvykle hm, si asi uvědomujete, že eh, dnešní schůze je přenášena po internetu. Přijetí, respektive pořad jednání byl již ve středu rozeslán a jak známo, Měli jsme máme na pořadu jednání velmi eh, dlouhé a komplikované hlasování, takže jsme požádali eh, tlumočnický servis, aby tlumočníci byli laskavě k dispozici až do 13. hodiny. Pokud to nezvládneme, budeme muset pokračovat v hlasování večer bez tlumočení, abychom to završili ještě dnes. Takže doufám, že to dnes rychle zvládneme, i když je to tak komplikované a skončíme v jednu. Nemáme k dispozici respektive nebudeme mít k dispozici tlumočení do portugalštiny a češtiny po půl jedné. Pouze abyste věděli, že ti kolegové, který, kteří by to případně mohli potřebovat, nebudou mít um, tyto jazyky k dispozici. Dále bod číslo dvě, sdělení předsedkyně. Chci vás informovat, že EPP eh, signalizuje, že Dan eh, Preda bude zpravodajem k výroční zprávě o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2015 11 a také bych chtěla uvést, že 10. listopadu mezi 11. a 12.30 dnes ve čtvrtek máme společné zasedání s AFETem, konkrétně s podvýborem SEDE a sice v místě ASP 3 E2 o ústavní právních implikacích společné bezpečnostní a obrané politiky, možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva. Za AFET je zpravodajem pan Michael Galer, za AFKO je to Esteban González Pons a budeme mít tedy společnou diskusi, rozpravu obou výborů e, ke společné zprávě. A e, máte také k dispozici e, návrh pořadu jednání, který vám byl zaslán 27. října. K bodu 3 nemám co sdělit. To jsou doporučení přijatá koordinátory. Není co sdělit, takže můžu eh, přistoupit k hlasování. A eh, začneme stanoviskem pana Ujazdovského, to je první hlasování. No, no, my the second vote. I don't have. Yeah. And then you... A poté následuje pan Preda a jeho stanovisko o základních právech. Můžeme napřed prověřit eh, funkčnost našich hlasovacích zařízení, prosím. Takže zahájíme hlasování pouze kontrolně. Ještě kdybyste jednou vybrala hlasovací lístek a pak je vsunula. Takže všechno nám funguje. Vidíme, že zařízení jsou všechna v pořádku a můžeme zahájit hlasování. Takže jak jsem avizovala, jedná se o stanovisko pana Ujazdovského, pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6, pro, proti, z... prověříme. Pozměňovací návrh 6, zahajují hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to schváleno. Promiňte, tato strana vůbec nezvedá ruce, takže ještě jednou pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Ano, děkuji vám. A nyní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Pro? Proti? Prověříme osmičku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozněvci návrh 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, myslím. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 25. Kdo je pro? Pro 25. Pro. Ještě jednou. EPP pro, takže schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 18 ku dvěma hlasy. A nyní se můžeme přesunout k návrhu pana Predy o situaci základních práv, pozměňovací návrh 5. Takže teď stanovisko pana Predy, pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2, pro, proti, raději to prověříme, takže kontrolujeme dvojku, zahajuji hlasování. Zahoji hlasování o dvojce. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Čtyři. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Sedm. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Osm. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Myslím si, že je to přijato, ale Myslím si, že za EPP hlasuje pouze George, já mu za to děkuji. A nyní jedenáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 12. E, Kdo je pro? Proti? Zdrž se zdržel? Zamítnuto. Deset. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nevím. E, Radiku? Kontrolujeme elektronickým hlasováním desítku. Hlasování končí. A je to přijato. 13. Kdo je pro? pro 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 14. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 15. Pro? pro raději prověříme 15. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 8 k 13, 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato? 20 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 21 pro? Raději prověříme 21. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. 9 k 13 je to zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Raději prověříme 22. Zahajuji hlasování. Je to 9 ku 13, 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to bude zamítnuto. Myslím si, že to bylo zamítnuto. Takže 23. Zahajuji hlasování. Kontrolujeme to elektronicky. Hlasování končí. Je to přijato. 12 ku 9 hlasům. 24, kdo je pro? Proti? Raději prověříme 24. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 28. Kdo je pro? Dobře, pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo se zdržel? E, zamítnuto 29. Pro, proti? Já myslím, že je to zamítnuto jak? Uh, dobře, takže prověříme 29 elektronicky. Hlasování končí. A je to zamítnuto 11 k 11 hlasům. 34. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 46. Dílčí hlasování. První část 46, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Raději to prověříme, zkontrolujeme druhou část pozměňovacího návrhu 46. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to 47, 48 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis B, kdo je pro, proti, přijato, kompromis C, kdo je pro, proti, 49 jsme zapomněli, ano, takže 49, kdo je pro, proti, Takže pozměňovací návrh 49 kontrolujeme v rámci elektronického hlasování. Stále ještě mnoho kolegů nehlasovalo. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 9 ku 13. A nyní kompromis C. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato a nyní závěrečné hlasování, které taktéž proběhne elektronicky a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. A je to přijato. 17 ku třemi hlasům. A nyní se dostáváme k té velmi příjemné záležitosti, to znamená, že budeme hlasovat o všeobecné revizi jednacího řádu parlamentu. Ráda bych využila příležitosti, abych připomněla, že čas od času eh, se dostáváme do situaci, kdy máme pracovní skupinu, kde tedy jsou zastoupeny všechny frakce, kde se vypracovávají kompromisy a my potom tedy dos, eh, dospějeme k tomu, že se hlasuje v celém výboru. Běžně se předpokládá, že se tedy budeme držet eh, schválených kompromisů, ke kterým se dospělo v rámci práce pracovních skupiny. Pra, eh, ne, vždycky je to ale tak. Musíte o tom jako frakce přemýšlet, pokud jsou pokud se v té fázi pracovní skupiny do toho zapotí, zapojí všechny frakce, tak e, je to následně snaží při hlasování ve výboru, ale bohužel se to ne vždy podaří. Definitivní hlasovací seznam byl rozeslán včera. Sekretariát vzal v potaz poměrně dlouhou, dlou, dlouhý seznam žádostí o oddělené hlasování. To znamená, že musíte pochopit, že ta složitost dnešního hlasovacího seznamu je dána především tím, že se objevilo na poslední chvíli mnoho žádostí o oddělené hlasování. Myslím si, že většina těchto žádostí pocházela z FDD. Samozřejmě, že Každý může takovou žádost předložit, je to v souladu s jednocím řádem. Já pouze se snažím vysvětlit, proč tedy sekretariát nakonec předložil takto složitý hlasovací seznam nebo takto složitou hlasovací strukturu. Nevím, jestli je potřeba k tomu něco dodávat. Vím, že je to tedy velmi komplikovaný, komplikovaná záležitost. Richard, Richard, chcete k tomu v tuto chvíli něco říct? Já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom začali hlasovat hned. Eh, je mi líto, že je to takto komplikované. Na prvním zasedání stínových zpravodajů jsme se shodli na eh, prvním eh, neoficiálním termínu, který byl tedy eh, před třemi týdny, ale já chápu, že tedy je to velmi složité téma a že mnoho z nás tedy řešilo velmi složité otázky. To znamená, že někdy je, dochází k té velmi nešťastné situaci, že tedy na poslední chvíli určité frakce eh, předloží tyto žádosti, což nám situaci nezjednodušuje. To znamená, že to hlasování bude velmi složité. Eh, ještě dvě nebo tři formální záležitosti, říká paní předsedkyně. Ty žádosti, které jsme obdrželi o, od EFDD a které se týkají jmenovitého hlasování, tak tomu tedy potřebujeme eh, souhlas výboru. Sedm poslanců tedy musí přijmout žádost o jmenovité hlasování. Je to pravidlo 200 eh, 8.3. Eh, to znamená, že se vás ptám, jestli tedy mm, souhlasíte s tím, abychom na žádost kolegů požádali o jmenovité hlasování. Jak o tom budeme? Kdo je tedy pro to, abychom tedy měli jmenovité hlasování? Sedm kolegů je pro jmenovité hlasování. Dobře, to znamená, že bude jmenovité hlasování. Žádám paní Adenolfy, aby vždy, když tady na tom seznamu bude žádost o jmenovité hlasování, aby nám to připomněla, tak abychom to neopomněli. A následně bych ráda připomněla, že tady musíme eh, přijmout eh, hlasování an blok eh, v některých věcech, v něk, u některých pozměňovacích návrzích tady budeme hlasovat an blok a u některých naopak odděleně. To znamená, že to je to, co jsem vám chtěla připomenout. Doufám, že se mi tedy podařilo říci všechno, co jsem říci chtěla. Bude to trvat dlouho, ze sekretariátu jsou eh, tu tři lidé, protože to bude velmi náročné a je potřeba zajistit, eh, že to bude všechno pobíhat, probíhat v pořádku. Takže 50 eh, zelení požádali o dílčí hlasování, to znamená, že nejprve hlasujeme v první části návrhu 550, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato, třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme na stránku 3. Jedenáct nula tři. Můžeme hlasovat o jedenáct nula trojce? Pochopte moji situaci. Zleva mi našeptávají něco jiného než zprava takže je to poměrně složité. Nicméně tentokrát jsem se rozhodla pro levou ruku. Eh, kdo je pro? Takže 8, 6, 9. Kdo je pro? Tak. 8, 6, 9. Kdo je pro? Nikdo není pro. Aha, dobře. Paní, pan Fíland, Víland. Pan a paní předsedkyně, tlumočníci právě sdělili, že nemají k dispozici hlasovací seznam. Kdyby, jí, kdyby ho měli, tak by to možná bylo s tlumočením jednodušší. Yes, they have. Oh, we can give if they don't, but they should have. Měli to mít, ale eh, pokud ho nemají, tak jim ho dodáme. Nemají ho, dobře. To znamená, že to Eh, tedy vyřešíme. They have no internet, but they have no cable, so they need it on paper. Eh, nefunguje mi internet, takže tam potřebuji mít eh, papírové podobě. Anybody who is giving should give the right list. Mohl by tedy někdo tlumočníkům dodat ten správný hlasovací seznam? Ono to bylo včera rozesláno. No, but we have, why not? There are copy papers, no? it's, uh, we, we don't. Enough. It's not enough. Sorry, so what is the solution? I mean, the Can we ask the colleagues who can... Uh, Můžeme požádat kolegy, aby případně předali ty nejnovější hlasovací seznamy, které mají navíc? Presidente? I will ask you, I will uh, interpreti, interpreti italiani chiedono... Paní předsedkyně, italští tlumočníci říkají, že mají hlasovací seznam, ale že by bylo lepší, kdybyste procházela to, tím hlasováním o něco pomaleji. Dobře, takže uh, budeme postupovat pomaleji. they are prepared to go on with us, or there's okay. still a problem? Okay, okay, okay, okay. They are... Už je to v pořádku, nebo uh, to stále nemají? Uh, když uh,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 Eh, zamítnuto. 871, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 872, kdo je pro, kdo je pro 872, proti, zdrželi se, zamítnuto. Uh, Jury 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 873, kdo je pro, 873. 873. O tom se nebude hlasovat dobře. Čtyřka je tedy přijata v rámci návrhu Jury 1, takže se dostáváme k Jury 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Čtyřka byla přijata v rámci návrhu Jury 1. Nemůžeme o tom takto diskutovat. Musíme důvěřovat sekretariátu. Dobře, takže nebudeme hlasovat ani o Jury 2, protože i to tedy uh, odpadá. A tím se dostáváme k, k pětce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato? Nyní šestka. Šestka a Jury 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato? Nyní se dostáváme 7 a Jury 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 8, Jury 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9, Jury 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10, Jury 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 11, Jury 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, Jury 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k Jury 12, to je technicky propojené, tak, takže kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Myslím si, že je to tedy přijato. A nyní pozměňovací návrh 876. 876. Víte, sekretariát se musí domluvit. Yeah, no, it's, uh, 13 is adopted, so it's... Uh... So it is 876 who is in favor. Dobře, takže 876, kdo je pro, 876 odpovídá Jury 13. My jsme tedy uh, Jury 12 přijali, je to technicky propojeno s Jury 13, to znamená, že už jsme to pokryli. Nemusíme o tom tedy hlasovat, nemusíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 876. 14 odpadá, takže se dostáváme k Jury 14. Je to tak. Dobře. Takže uh, pokud to bude přijato, tak odpadne 15. Takže nejprve Jury 14 pro, proti zdrželi se přijato. A tím se dostáváme k 16. a Jury 15. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Now A teď eh, Jury 16. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. 18 a Jury 17. Kdo je pro? Proti zdržel se Schváleno. 19 a Jury 18, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 19 a 20 nehlasujeme a jdeme na Jury 20, kde pro, proti, zdržel, ověřujeme si Jury 20. Já myslím, že to neprojde. Končím hlasování. Ano, zamítnuto 10 ku 13. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel schváleno. 777. Kdo je pro? 877. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 22. Staženo. 878. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 23, 23, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A 24, kdo je pro, proti, je to jasně schváleno. 25, Jury 21, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 26 a a Jury hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. And it is... Končím hlasování, schváleno CETINA ku dvěma. 27 to nehlasujeme, 881. 881, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 28 a juli 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 a juli 25, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 30 a juli 26, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 31 a juli 27, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Jury 28 a 882. Takže Jury 28 odděleně. Jury 28, kde pro, proti zdržel se schváleno. Tady to odpadá. Jury 29, kde pro, proti zdržel se schváleno. 883. 884, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Jury 13 a 33, kde pro, proti, 34, identické jako 885, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 35, a Jury 31 a 886, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 36, a nyní poslanec 36, Jury 32, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže 37 a Jury 33. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 38, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 39, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 40, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 41, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Je to tak? A 42, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 882, 882 druhá část, kde pro, pro, můžeme to ověřit. Druhá část 888. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Takže teď 890. 890, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 891, kdo je pro? Proti? Odpadá, nehlasujeme. Nehlasujeme 891, ale 892. Ano, 892, kdo je pro? Proti? Ověřujeme. Pan Ranžel nemá kartu. Nemáte kartu. Ale kartu mu nesou. Takže prověřujeme 892. Sama jsem ještě nehlasovala. Paulo proti, dobře, končím hlasování. A je to zamítnuto stejně. 43, kdo je pro? Pozměnce návrh 43, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 893, zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 45, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Měla jsem zpomalit 46, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. No, I don't know. 1036. Okay, so we go to 1036. A nyní 1036. 1036, kdo je pro? Proti, Tady jsou vyhraněné názory a musíme to pečlivě ověřit. Zda budeme hlasovat 1036 nebo ne. Takže 1036. Ano, 1036. Můžeme to vyjasnit? Všichni souhlasí. Takže 1036, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 894, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Blok 1. Blokové hlasování. Hlasování v bloku číslo 1. Blok 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno zelení vůbec nehlasovali. Takže teď hlasujeme blok 1. Vy jste také pro. Takže blok 1 je schválen. 905, kdo je pro? Kdo je pro návrh 905? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. 910, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme si 910. Zahájí hlasování. Končíme hlasování, je to zamítnuto. A nyní 900, kde pro, 900, kde pro, kde proti, zdržel se zamítnuto. 901, kde pro, kde proti, zdržel se zamítnuto. 902 a 905, kde pro. Já myslím, že je to zamítnuto, ale nevěděla jsem, je to zamítnuto, EPP je proti. 9.3 už je odhlasováno. 52, tam máme oddělené hlasování. První část, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. A druhá část, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní 53. To je v pořádku, to už proběhlo. Teď ověřujeme, jestli je to v pořádku. 907. Pre pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54, kdo je pro, proti, schváleno 908. 908 odpadá. 938. 938, kde pro? proti. Takže si ověřujeme 938, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 912 odpadá, to bylo schváleno. 909 také. 55. Souhlasíme, kdo je pro 55, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Takže teď máme hlasování v bloku číslo 2 bez žádostí od kolegů o oddělené hlasování. Takže budeme mít tři oddělená hlasování. Takže blok 2, bez výjimek, kdo je pro. Proti, zdržel se schváleno. A teď oddělená hlasování 57, kdo je pro. Proti, zdržel se schváleno. 58, kdo je pro. Proti, zdržel se schváleno. 59, kdo je pro. Proti, zdržel se schváleno. A nyní 911, kdo je pro, proti, zdržel se, 913, zdržel se, zamítnuto 62, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 63 a 914, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 527, Takže 64. 64, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 917, kdo je pro, proti, ověřujeme 917, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 66, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 67, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 920, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď máme oddělené hlasování. 68, kde pro, proti, zdržel se, Schváleno. Rozpočet 1, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Rozpočet 2, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A hlasování v bloku číslo 3 s výjimkou oddělení hlasování. Kdo, blok 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 71, kde pro, proti, zdržel se, schváleno 82, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 73, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 922, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověřujeme 922, zahajuji hlasování. Zamítnuto. Můžeme být v klidu. devět, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmdesát. 9.25 hlasujeme tedy. 925, kde pro, proti, zdržel se. Je to asi zamítnuto. A pak bude 82. Kde pro, zdržel se, schváleno. Teď hlasujeme Nemám tu druhou část. pokud, to, pokud 2.6, pokud nikdo nemá 9,26 druhou část. Přišlo to na poslední chvíli. Musíme to ověřit. Takže jak vypadá ta druhá část? Mám to celé přečíst? Nebo to znáte? Je to jasné. První část pozměňovací návrhu pana Šolce je pokryta 82 a druhá část je jiná myšlenka, takže můžeme to odhlasovat odděleně. Jenom se ptám, zda kolegové vědí, o co jde. Takže hlasujeme druhou část návrhu pana Šolce. Kdo je pro? Druhá část pozměňovacího návrhu 926. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Je to identické jako 927, je to pokryto. 928, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 9, 2.9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 930, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A pak máme blok 4, takže blok 4, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 931, 931, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8.8, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 9.3.3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 9.3.4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Zamítnuto. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 935, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 92. Schváleno. 936. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 937. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro kompromis B? Proti, zdržel se, schváleno. 952, kdo je pro? Proti. 952. Kdo je pro? 952, kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. 95, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 96, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 97, bude pro, proti, zdržel se, schváleno. 954, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 953, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 99, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 100, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 101, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 102, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A blok 5 nyní, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 103, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 110, kde pro, 110, kde pro, proti, zdržel se, Proti? Ještě jednou. Kdo je pro 110? Proti? Ověřujeme. EPP má o jeden hlas navíc. Musíme věřit strojům. EPP má o jeden hlas navíc. Právě teď. Teď je to v pořádku. Snad se vás nevyplo příliš. Takže u 110 končíme hlasování. Ano, ten rozdíl je značný, větší než jedna. Takže blok 6. Hlasování v bloku číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Socialisté byli pro. Schváleno. Kompromis C. Schváleno. A teď blok 7, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A máme tu oddělená hlasování na žádost FDD 121, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 122, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 123 a Jury 42, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Jury 43, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 124, to je pro, proti, asi je to schváleno, ale ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 125 na další stránce. Kdo je pro? 125. Sto dvacet šest a Jury čtyřicet šest. 126 a 46, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Jury 45, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Blok 8, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Oddělené hlasování 135, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 132 jsme schválili. 963, je to správně, 963, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Blok 9, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Oddělené hlasování 145, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno a 147, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A 149, kde pro. Oddělené hlasování v rámci bloku. Kde pro, proti, zdržel se schváleno. 964, kde pro, kde proti, zdržel se Ale Jose říká ne. Tak to bylo schváleno. Nebudeme to opakovat. 964. Takže ještě jednou. Už to bylo hlasováno, ale ještě jednou. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. 156. 156 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 965, kdo bude pro, proti, zdržel zamítnuto. Kompromis D, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A blok 11 kde pro, proti, zdržel se schváleno. Oddělené hlasování 160, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní 967, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 166, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 167, kde pro, už je to hlasováno, kde pro, proti, zdržel se, schváleno, asi. A teď máme blok číslo 12, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A zde máme žádost o oddělené hlasování ve dvou částech. První část 170. Kde pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se schváleno. pět, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. A není blok číslo 13, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Oddělené hlasování 178, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 179, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 180, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 181, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 969, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 970. Nebylo to schváleno. Takže hlasujeme 970, kde pro, proti, zdržel se. Takže jste proti. Takže 970, někdo řekl, kontrola. Takže prověřujeme 970, zahajuji hlasování. Takže je to jasně zamítnuto. A teď blok 14. Kdo je pro? Schváleno. 971, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 185, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 186, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 187, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Sto devadesát. Sto devadesát, kdo je pro?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 Hlasujeme blok 15. Hlasujeme blok 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. A 193, kdo je pro, 193, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 196, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 199, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 200, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 201, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 202, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 9, 974, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní blok, šest, blok 16a. Blok 16a. Pro, proti, zdržel se schváleno. Teď blok 16b, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A 16c pro, proti, zdržel se schválen. A teď... Favor, again. A nyní blok 17, schváleno. 2.18, samostatné hlasování, schváleno. A nyní pokračujeme ke 220 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 222 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasování v bloku bez čísla od Jury. Hlasujeme v bloku. Jury, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 223 2, 2, 3. 2, 2, 3 a 2, 2, 4 společně v bloku, respektive 2, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 5 a 2, 2, 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní 2, 2, 4. Ne, to už jsme hlasovali v bloku. 227. Následuje 227. Dva dva sedm. Hlasujeme dva dva sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní eh, blok 18. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. A oddělené hlasování 2, 4, 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devět, osm, sedm. Následuje devět, osm, sedm. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, pro, proti, zdrželi se schváleno. 4, pro, proti, zdrželi se schváleno. Hlasování v bloku 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9, 1, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260 pro, proti, zdrželi se schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se schváleno. 262 pro, proti, zdrželi se schváleno. 263 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 992 respektive 264. 264 pro, proti, zdrželi se schváleno. A následuje NV1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 265, ne, to bylo schváleno. 266, to je dílčí hlasování, takže první část 266 pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? E. Pro? Proti? Zkontrolujeme kompromis E. Richarde, je všechno v pořádku? Hlasujeme o kompromisu E. Končíme hlasování, i když stále ještě chybí dva eh, poslanci. Je to schváleno. Blok 20. Hlasování v bloku číslo 20. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 221, 221 pro, proti, zdrželi se schváleno. 998 pro, ne. protože jsme právě vyškrtli ten daný odstavec. To bylo technicky propojeno. Takže následuje 981. 981 pro. Pro, proti 279 odpadá, když 299 eh, bude schválen, ale 299 nebyl schválen. Respektive ne, promiňte, promiňte. Takže jsme hlasovali, ale nyní to prověříme. 279. Hlasujeme 279. Ano. 279 hlasujeme a pokud ne, tak to vezmeme v potaz později. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 279, 279, vy jste pro. Takže je to schváleno. 279 je schváleno. A nyní devět osm jedna. Devět osm jedna? Ne. Promiňte, musíme to vyjasnit. Mám tady čtyři různá stanoviska, takže hlasujeme 981 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 999 bylo staženo, takže následuje 1000, 1000 pro, Čekáme, čekáme, čekám, nevidím dost eh, pohybu eh, na straně socialistů. Nevím, jak jste hlasovali, eh, vy jste proti, ano? Kdo je proti tisíc? Takže kontrolujeme pozměňovací návrh tisíc, zahajují hlasování elektronicky. Promiňte, měla jsem se také zeptat, kdo je proti. Takže hlasujeme o Eh, pozněcím návrhu tisíc, zahajují hlasování. A je to zamítnuto. Takže můžeme přistoupit k bodu 1001 pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní. Promiňte, já pouze můžu potvrdit, co vidím, ale to, co nevidím, Kontrolujeme 1001. 1001. Kolegové, prosím, hlasujte. Končím hlasování. Končím hlasování. A je to jednoznačně zamítnuto. Takže nyní hlasování v bloku číslo 21. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A tady máme oddělené hlasování. 2, 1, 8 pro, pro, proti, zdrželi se schváleno, 291 pro, proti, zdrželi se schváleno, 292 pro, proti, zdrželi se schváleno, 293 pro, proti, zdrželi se schváleno, 295 pro, proti, zdrželi se schváleno, 296 pro, proti, zdrželi se schváleno, 297 pro, proti, zdrželi se schváleno, 300 pro, proti, zdrželi se, schváleno 2006 a budget 3 pro, ne, nebo ne? Ne. 1006, rozpočet 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 301, 301 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto v bloku 21 pro, pardon, 22 pro, proti zdrželi se schváleno 303 pro, proti zdrželi se schváleno 304 pro, proti zdrželi se schváleno 1007 1007 pro, proti zdrželi se schváleno 1008 pro, proti zdrželi se schváleno 310 pro, proti zdrželi se, schváleno. 311 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 313 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1009 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To bylo identické s kont 1. 303 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis F kdo je pro? Proti? Kontrolujeme vlastně, nebo prověříme kompromis F. Prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. A co teď? Nyní potřebujeme všechny hlavy dát dohromady, protože si teď nevím rady. 315. Kdo je pro? Proti? Prověříme to. Je tady rozdíl 315. 315. Zahajují hlasování elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 1010. Zahajuji hlasování elektronicky. Nebo nechcete? Takže napřed aklamací a poté zkontrolujeme elektronicky. 1010 pro, proti. Myslím, že to je zamítnuto. 1011 pro, proti, zdrželi se, 1012 pro, proti, Myslím, že to je schváleno, ale můžeme to prověřit. Myslím, že to bylo jednoznačně schváleno. Zamítnuto. Třista šestnáct, třista šestnáct pro, proti, drželi se, schváleno, 317 pro, proti zdrželi se schváleno, 318 pro, proti zdrželi se schváleno, 1013 a budget 4 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 1014 a budget 5 pro, proti zdrželi se zamítnuto, budget 6 budget 5, budget 5, ještě jednou, pro, proti, zdrželi se zamítnuto a nyní budget 6, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1015, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, budget 7, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, budget 8, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, budget 9, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, budget 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, pozměvací návrh 1016 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, budget 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, budget 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, budget 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pozňovací 1017 a budget 15. A to je vše. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 921. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 319. Pro, proti, zdrželi se schváleno eh, blokové hlasování 23. Pro, proti, zdrželi se schváleno 3, 2, 1, dílčí hlasování, první část, 3, 2, 1, pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část, pro, proti, zdrželi se schváleno, 3, 2, 2, pro, proti, zdrželi se schváleno, 3, 2, 3, pro, proti, zdrželi se schváleno, 3, 2, 5, pro, proti, zdrželi se schváleno, 1018 pro, proti, 1018 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou 1018 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Máte problém, Barbaro? Ne, je to v pořádku. Takže 3, 4, 8. 3, 4, 8 pro, proti, ještě jednou. 3, 4, 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1022 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1023 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3024 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 350 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3,51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3,52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3,53 pro, proti, zdrželi se schváleno. V bloku 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3,57 technicky spojeno, ale hlasujeme. 3,57 hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno. A poté následuje 3, 5, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 3, 5, 9 schváleno, 1026 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tři, šest, jedna pro, proti, zdrželi se schváleno to je to tež. Pozměňovací návrh 362 pro, proti, zdrželi se schváleno. 363 pro, proti, zdrželi se schváleno. 366 pro, proti, zdrželi se schváleno. 368 pro, proti, zdrželi se schváleno. 369 pro, proti, zdrželi se schváleno, 371 pro, proti, zdrželi se schváleno, 376 pro, proti, zdrželi se schváleno, 377 pro, proti, zdrželi se schváleno, 378 pro, proti, zdrželi se schváleno, 379 379 pro, proti, zdrželi se schváleno, 3,80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3,81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3,82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1029 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Vy jste proti, tak je zamítnuto. 383 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1030 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. V bloku 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 386 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1031 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1032 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1033 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 1033. zahajují hlasování. Zamítnuto. 389 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1034 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 393 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 394 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1037 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 398 pro, proti, zdrželi se schváleno. 399 a 1038 a 39 pro, proti. Tady máme tři shodné. Pro, proti, prověříme to. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Dobře, to přijato. 13 <clears throat> hlasů ku 11. A tím se dostáváme k bloku 26. Kdo je pro? <clears throat> Proti? Zdrželi se přijato. Čtyřista deset, Kdo je pro? 410. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobře, takže prověříme kompromis G. Někteří nehlasovali. A je to přijato. 14 ku 7 ku 1, takže je to přijato. Takže kompromis G byl přijat a tím se dostáváme dál. Nyní tedy jsme hlasovali deset, o 10, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 411 pro, proti, zdrželi se přijato, 412 pro, proti, zdrželi se přijato, 414 pro, 414 pro, proti, zdrželi se přijato, ne, Tyto tři byly součástí bloku, to znamená, že už jsme o nich hlasovali. A potom tam byl kompromis, proto je to takto složité. 413, 414, 415 už byly přijaty. Ano, na to jsem se chtěl zeptat. Buď už, už se o nich nebude hlasovat, protože už jsme o nich hlasovali. Jediné Jedině změny, které jsou lingvistické, eh, tedy můžeme mm, brát jako odhlasované. Ale jak se tady to projeví na úrovni plenárního zasedání. Musí to být tedy propojeno. Já si myslím, že stejné opravy tedy musí být doplněny. Musíme hm, tam doplnit nějaké poznámky pod čarou, které to vysvětlí, které to osvětlí. Ano, máte pravdu, říká paní předsedkyně, musíme tedy uh, to, co právě řekl Richard zapracovat do té verze pro plenární zasedání. Ano, protože existuje několik verzí. verzí. Dobře, takže nyní Jury 67, což je eh, oddělené hlasování. Pro, proti, zdrželi se přijato. 416, eh, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 417. 419, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 422. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 423, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 424, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 427, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 430, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, 1048, kdo je pro, proti. E, není to jednoznačné, takže zkontrolujeme elektronicky. 1048 zahajuje elektronické hlasování. Hlasování končí. Je to bohužel zamítnuto. 439 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím se dostáváme 436 eh, přijato, 437 pro, proti, zdrželi se přijato, 438 pro, proti, zdrželi se přijato, 1050, kdo je pro, proti, raději to prověříme, takže kontrolujeme 1050. -ku. Hlasování končí, je to zamítnuto. 439, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 1051, kdo je pro? 1051. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 404, 440, o tom už jsme hlasovali. Je to technicky propojeno, to znamená, že o tom nemusíme hlasovat. Nejdřív eh, budeme tedy hlasovat o tom následujícím pozměňovacím návrhu 441. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme dál. ...443, pokud se nemýlím. 442. 442. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A 443 pro, proti zdrželi se přijato. 1054, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 445 a 1059 a 1060, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 446 a 1061, kdo je pro, proti, EPP e byla pro, to znamená, že je to přijato. 447, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Raději tady prověříme 447. Možná, že by eh, kolegové chtěli vědět, že pokud jde o počet stran, už jsme v polovině. Já doufám, že jsme dokonce za půlkou, říká paní předsedkyně. Nyní jsem se trochu ztratila, v každém případě 440 eh, 4, o tom už jsme hlasovali. 447, o tom jsme taky hlasovali. Tisíc šedesát dva, tisíc šedesát tři, kdo je pro? Omlouvám se, bylo to tedy uh, spojeno se 447. Já to mám na dvou různých stránkách, proto jsem se ztratila. A nyní tady 444. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 1058. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní 1053. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 448, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 449, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 450, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 451, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 452 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1065, kdo je pro, proti, to raději prověříme, to znamená, že kontrolujeme pozměňovací návrh 1065. A hlasování končí. A je to přijato. Nyní 1066. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto? Ano. Nevím, jak hlasují socialisté. Jste proti? Dobře, takže je to zamítnuto. 1060. 67, pokud se nepletu. Takže 1067. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Jak hlasují socialisté? Tis pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1068, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 453, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní hlasování eh, o bloku 27. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 455. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 460. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 461. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 462. Kdo je pro, proti, kdo kdo se zdržel? Přijato 463. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato 464. Kdo pro? Proti. Zdržel se. Přijato 465. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A nyní uh, už jsme o následujících dvou návrzích hlasovali, takže 468 pro, proti zdrželi se přijato, 469 pro, proti zdrželi se přijato, 1069 uh, eh, ne, 1070. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 474, 474 pro, proti, zdrželi se, přijato, 475 pro, proti, zdrželi se, přijato, 476 pro, proti, zdrželi se, přijato, 477 pro, proti, zdrželi se, přijato, 472 a 73 a 45. Kdo je pro? Proti? Dobře, to raději prověříme. Takže kontrolujeme pět identických eh, pozměňovacích návrhů. Hlasování končí. A je to přijato. 14 ku 11. A nyní tedy se dostáváme k hlasování unblock číslo 28. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 485, další stránka, 82. 485 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Pětset tři, eh, což je zhruba o pět stránek dál. 503. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 504. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A na další stránce máme 508. Kdo, je tam dílčí hlasování, takže první část 508, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A e, další návrh je stažen. A to znamená, že se dostáváme k bloku 29. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 1087, kdo je pro? Je to na další stránce, stránka 88. 1087, kdo je pro? Proti? Jste proti? Dobře, to znamená, že je to zamítnuto. 515. 515, omlouvám se. Ale vy určitě víte, co jsem myslela. 515 a nyní 521, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 522, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 524, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Nikdy mě nikdo tak často neopravoval, takže se cítím hrozně. Ne, vydržím to bez přestávky. 524, kdo je pro? 524. Eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 525, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 1089. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 528, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 529, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 530, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 1090, kdo je pro, proti, eh, zamítnuto. 531, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 539, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 532, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 533, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 534 a 1092, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 535 a 1093, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato. 536, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 1094, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 537, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 538, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 540, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 541, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 1095, kdo je pro, proti, kdo se... Je to zamítnuto. 542, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 1096, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1097, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 543, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 544, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 1090. 8 je stažen, 545, kdo je pro? Jmenovité hlasování pro 545, to znamená, že o 545 se budeme hlasovat jmenovitě a já tímto hlasování zahajuji. Hlasování končí a je to přijato 22 k 3. Takže to eh, Pokračujeme dál. 546, eh, 547 pro, proti, zdrželi se přijato, 548, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 549 pro, proti, zdrželi se přijato, 1004, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, já se nejsem jistá. 1004. 1104. Hlas, EPP eh, e byla pro, takže je to přijato. Někdy jste, George, rychlejší než já, protože než se na vás stihnu podívat, vy už to ruku dáte dolů. Takže kolegové, budeme kontrolovat elektronické hlasování o 1004. Pozměňovací návrh 1104, 11 000 04. Ano, jednomyslně to bylo schváleno. Já jsem vás neviděla, omlouvám se. Ale alespoň jsme si tu radost užili dvakrát. Viděli jste to na, na vlastní oči. A nyní 11.06 a 11.07. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1106, 1107, identické návrhy, 551 tedy eh, ne, 552, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 553, 553, dobře, Nevadí. 553. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní tady další návrh je stažen, je stažen. 554, kdo je pro? Zdržel se? Přijato. A nyní blok číslo 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 556, kdo je pro, proti, zdržel se? Přijato. 561, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní tedy jsou návrhy, které byly staženy. 566, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 11, 11, 11, 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 571, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 594, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 595, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 573, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 1113, o tom nebudeme hlasovat. 574, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 577, pro, proti, zdrželi se, přijato. 578, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 579 pro, proti, zdrželi se, přijato. 580, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 581, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 1116 pro, proti, 1116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 585, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 586 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1117, kdo je pro, o, omlouvám se, o tom nebudeme hlasovat. 587, kdo je pro? Počkám, 587, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní tedy 1122, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1123 a tady je požadováno jmenovité hlasování, takže 1123 a hlasujeme jmenovitě. Já tímto elektronické hlasování zahajuji. Brzy hlasování ukončíme. Richarde, měli bychom vymyslet eh, nějaké pravidlo pro to, jak dlouho mám čekat, než všichni odhlasují. Je to tedy zamítnuto jasnou většinou. Omlouvám se a nyní tedy 11.21, pokud se nemýlím, takže 11.21, kdo je pro? Počkáme na zelené, 11.21, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 588, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 589, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 590, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 591, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 592, kdo je pro, proti. Proč mě přerušujete, když jsem si tak jistá? 592, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 1125, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 593, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 596, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 597 pro, proti. 597. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 598, kdo je pro, proti, Eh, jmenovité hlasování. O čem? O 598. Takže 598 jmenovité hlasování a já ho tímto zahajuji. Je to tedy přijato 599, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 600, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní blok číslo 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 603, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 604, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 605, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato a 606, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 607, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 608, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato a nyní to tady uděláme unblock, máte pravdu. 610. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 602, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní se dostáváme ke kompromisu. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď šest. A ještě předtím blokové hlasování. Blok 32, je pro? Schváleno. Oddělená hlasování 614, je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 6.15, kde pro, proti zdržel se schváleno. 6.16, kde pro, proti zdržel se schváleno. 620, kde pro, proti zdržel se schváleno. Tři stránky až na 627, kde pro, proti zdržel se schváleno. 629, kde pro, proti zdržel se schváleno. 632. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 633. Schváleno. 634. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 635. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 636. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 643. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 649. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 11.41, kde pro, 11.41, kde pro, proti, ověřujeme 11.41, zahajuji hlasování.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 A hlasovali jsme 649 a týká se to vypuštění pozměňovacího návrhu 649 a to je technicky provázáno s dalšími návrhy. Hlasovali jsme 649. A také jsme hlasovali 11.41. A tento návrh je slučitelný s tím prvním. Takže když It produces a problem or not? 645 is compatible as well. With all? Which one? 1141. But if, it, if we lose it, okay. No, no, there is no problem. Then we okay, vote so we vote, we vote. So now... Takže budeme hlasovat. Hlasujeme 11.41. To už bylo schváleno. Bylo to schváleno. takže 11.40 odpadá a hlasem 645 také. Takže teď je, bude blok 33. 11.40 tam schváleno, zbytek odpadá a hlasujeme v blok 33. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Na další stránce 647 657, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 658, schváleno. 11.42, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 662, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 665, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 667, kde pro, 667 hlasujeme po jménech. Zahaju hlasování 667, končím hlasování, je to schváleno. A teď postupujeme dále 668 kde pro, proti, zdržel se schváleno, 669, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis I, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 671, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 672, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 673, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 674, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 675, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 11.45 odpadá. A 11.43 jde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 676 hlasujeme nyní. Schváleno. A teď šest, sedm, sedm. Kde pro, proti, zdržel schváleno. 6, 7, 8, kde pro, proti zdržel se schváleno, 679, kde pro, proti zdržel se schváleno, 680, kde pro, proti zdržel se schváleno, 681, kde pro, proti zdržel se schváleno. 682, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Nyní blok 34, jde pro, proti, držel se schváleno. 691, kde pro, proti, 691 to je pro, proti, zdržel se, schváleno. 11.48 taky. Zamítnuto. To už bylo odhlasováno a nyní 699, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 701, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 704, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 705, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 1149, kde pro, proti, ověříme 11.49. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Ale máme tu zase o jeden hlas EPP navíc. Teď je to v pořádku. 14.10 schváleno. 11.50 schváleno. 11.52 pro, kde pro, proti zdržel se zamítnuto. 706 kde pro, proti zdržel se schváleno. 707 kde pro, proti zdržel se schváleno. 708 kde pro, proti zdržel se schváleno. 11.53 kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 709, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 710, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 711, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 1156, kde pro, proti, 11.56 ještě jednou jde pro. Proti. Držel se zamítnuto. 11.57 kde pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 11.58 kde pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 11.60 kde pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 712 kde pro. Proti. Zdržel se schváleno. 1161, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 713, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Blok 35, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 720, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 724, kde pro, proti, zdržel se, schváleno 725, kde pro, 1162, kde pro, proti zdržel se schváleno. 1163, kde pro, proti zdržel se schváleno. 726, kde pro, proti zdržel se schváleno. 727, kde pro, proti zdržel se schváleno. 728, kde pro, proti zdržel se schváleno. 729, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 730, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 731. V opravené verzi, kde pro, proti, socialisté jsou pro, je to, je to návrh zpravodaje, prosím vás. Jste proti? Hlasujeme 731 a je to v opravené verzi. Jste pro? Dobře. Ano, máte jinou verzi. 731, jak si to ověříme. Končím hlasovat. Opakujeme hlasování, uzavřeli jsme ho příliš brzy někteří nemohli vás. Takže hlas, hlasujeme 731 a čekáme. Kolegové, je to pomalé, možná, že stroje také pomalý. A nyní končíme hlasování. 12.11 schváleno. Jedenáct šedesát pět. Jedenáct šedesát pět hlasujeme nyní. Kdo je pro? proti, je to jasně zamítnuto. 732, kde pro? 11.65 jsme právě zamítli. Tak si ještě ověřím 11.65. Teď už hlasují všichni tak, to je rozdíl. A je to ještě větší většinou zamítnuto. 732. 732, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 733, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 734, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 735, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 736, kdo je pro. 736, kdo je pro, proti. Zdržel se, schváleno. 1168, kdo je pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. 737, kdo je pro. Ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se, Schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 738, kde pro, kde proti, zdržel se. Schváleno. 1169, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Blok 36, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 744, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 745, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 1170, kde pro, kde pro, proti. Ověřujeme 1170. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 11 k 12. 748 jde pro, proti, zdržel se schváleno, 750 jde pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis K jde pro, proti, zdržel se schváleno. 753 na další stránce, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 754, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 756, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 757 jde pro, proti. Ověřujeme 757. Zahajuje hlasování. 757. Končím hlasování. Zamítnuto. Aby se nehlasoval, aha. Takže patříte do plusu. Takže je to schváleno. Sedm, 769 ve dvou částech. První část 769 Čekáme 769 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď eh, jdeme 770, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 771, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 772, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1176, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1177, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 773, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 774, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 775, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 776, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 777, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 778, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 779, kde pro, pro, zdržel se, schváleno. 779, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 781, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 1180, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Rozpočet 16, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 782 bude pro, proti, zdržel se, schváleno. 782. Děkuji, Barbaro. 782 bude pro, proti, zdržel se. Také schváleno. Je to prostě schváleno, ať jde o cokoliv. 1181, bude je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 783, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 784 a 1182, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 785, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 786 a 1183, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 787 a 1184, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 1185, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno 788, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno 789, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno 790, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno 791, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno 792, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno 793 bude pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis L. Je to pokryto v tom kompromisu. Tak jak se na to podívat? Rainer se chtěl vyjádřit? George. Já jsem jeho hlas. Já jsem Rainerův hlas. V zásadě to souvisí s, s kompromisem L, s lobováním. Pokud vezmeme tohleto v úvahu, než nám dorazí právní názor a to rozhodnutí bude negativní. Pokud bude schváleno L, tak hlasujeme proti M. Je to trošku matoucí, ale to je stanovisko EPP. Takže to je instrukce jenom pro EPP. To je stanovisko EPP. D. Ano, to není tak, že by L a M byly neslučitelné, jsou slučitelné, ale to je jenom váš postoj. Já vlastně chápu váš postoj, týká se to stanoviska právní služby a postoj je takový, že nemůžeme jednacím řádem eh, vlastně bránit poslancům, aby měli vedlejší zaměstnání. A tento konkrétní pozměňovací návrh upravuje poslance, kteří mají placeno funkci jako lobbysté v parlamentu a vstupy do interakce s parlamentem. A pro naši skupinu to je šedá zóna, je to na hranici. A je to odlišný názor a já bych to rád správně pochopil. Jinak L a M jsou naprosto v souladu. A s tím problém není. Pan Wieland. Já to <clears throat> taky zkusím vysvětlit. Naše nabídka byla taková, že budeme proti textu L a nabízíme M. Během dalších jednání se o tom diskutovalo, Diskutovalo se o tom, že tedy eh, nabídneme text L a počkáme na právní stanovisko. Já se domnívám, že právní stanovisko tedy i pro tuto šedou oblast, o které hovořil Richard Corbett, eh, vyžaduje změnu statutu. A proto tedy frakce EPP už nebude souhlasit s kompromisem L. Pokud by byl přijat kompromis L, tak také padne pod stůl naše nabídka souhlasit s M. To znamená, že budeme eh, odmítat M a ukážeme, že M eh, je potřeba vidět v rovnováze eh, s návrhem L. Chceme tady vytvořit transparentní situaci, tak aby voliči a členové strany se mohli rozhodnout, jestli je to relevantní vedlejší zaměstnání nebo ne. To, co pan zpravodaj navrhuje prostřednictvím L, eh, to jsou pouze ne- nejasné právní pojmy. Okay. Takže tomu rozumím tak, že s tím nic neuděláme na úrovni výboru a budeme prostě hlasovat a uvidíme důsledky. A ty, kteří chtějí využít čas eh, od nyní do pléna, tak se pokusím nalézt řešení, ale neměli bychom přijít o to, co je důležité a neměli bychom se pouštět do šedé zóny. Takže nyní kompromis L. Hlasujeme kompromis L, kde pro, kde proti. Myslím, že je to schváleno, ale můžeme si to ověřit, pokud si to přejete. Alde má jeden hlas navíc. Byste vítán, kdybychom měli více lidí od Alde. Máte dvě místa, jste tři. Stačí vytáhnout jednu kartu za Alde a bude to skvělé. Takže schváleno 16 ku 9. A nyní 11.97. 11 jde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11.94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak se přesuneme na 11.99, či nikoli. Takže 12.02. Nerozumím těm instrukcím. 12.02 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12.02. Takže 12.02 prověříme ještě jednou elektronicky. Richarde, ani se toho nedotýkejte. Dovedete si to představit, jak by to EPP využila? Dobře, takže končíme hlasování a je to zamítnuto. 12.03, také eh, elektronicky 12.03. Končím hlasování. A je to rovněž zamítnuto. 12.04 tež? Ne. 12.04 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 794 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12.06 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 795 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12.08 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12.09 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12.10. Co je to modré? Nebo hnědé? Takže 12.10. 12.10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12.11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, 12. 12, 12 pro. Pro. Dovedete si představit, že také musím stále přesvědčovat sekretariat. A pak se divíte, že říkám 15 místo 30, takže 12, 12. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, 13 neodpadá. A teď to odpadá. Teď všechno odpadá. Také 12, 15. 12, 19. 12, 19. Také odpadá. Dobře, děkuji vám, dámy. Tam nemá, neměla by ta linka. Takže pokračujeme 796, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. 797 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 798 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 799 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 800 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní máme kompromis M, ten slavný kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme, protože to vůbec není jasné, takže prověříme kompromis M. Je to schváleno 15 ku 9, 12, 22 pro. To je hned pod tím kompromisem 12, 22 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 12.24 pro, takže proti, zdrželi se, zamítnuto. Doufám, že naši schůzi přenášejí po internetu, protože se zajímavě chováme. 12.25 odpadá. 25 odpadá, ne. Aha, vy chcete eh, elektronické hlasování. Takže 12.25 hlasujeme elektronicky. A proč by to mělo odpadnout? Končíme hlasování a je to zamítnuto. Je-li to zamítnuto, tak postupujeme k 8.01. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis N pro, nikoli M, ale N jako Nora. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis O. Pro, je to dílčí hlasování nebo oddělené hlasování. Takže Celý kompromis pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní dvanáct třicet tři pro, proti, zdrželi se. třicet tři elektronické hlasování. Zahajují hlasování. 12.33. Promiňte, to už odpadlo, takže kvůli kompromisu, protože to spadalo pod kompromis, který odpadá. Nehlasujeme o tom, dopustili jsme se chyby. 12.33 neměl být hlasován, protože to spadá pod kompromis, který odpadl. Takže pokračujeme 12.34. Eh, 12.34 pro. Dvanáct třicet čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct třicet pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. V každém případě je to zamítnuto. 36. S ním se stalo co? Budeme o něm hlasovat. 12.36. 12.36. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12.39. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o 12.37. 12.37 je stále předmětem hlasování. Takže to, co je zde uvedeno, není správné. Je to příliš komplikované, ty poznámky. Takže jak budeme postupovat dál? 12.30, ne, 8.02. Pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 12.40. Ne. O tomto pozměňovacím návrhu také nehlasujeme. 12.41. Ano, hlasujeme o 12.41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12.42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12.44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12.43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12.45 pro, odpadá. Dobře, a nyní To vše je již pokryto kompromisem 5, takže následuje 1250. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 1251, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 1252, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 1253, pro, respektive odpadá, 54 odpadá, 55 odpadá, 56 odpadá. Takže následuje kompromis Pane Výlande, my jsme tady teď měli takovou směsici schváleno, když zamítnuto, nebo vyřízeno, když schváleno. A myslím, že nám tam mezi tím propadl článek, respektive pozměňovací návrh 38, o kterém bychom ještě měli hlasovat. 12.38 máme tady, což odpadá. Vy se také domníváte, že bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu 1238? Dobře, tak se vracíme a hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1238. Helmute Šolce, vidíte to? Ano, je to tak. Někdo tady zmínil teď 35. Takže hlasujeme 12.38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pane Výlande, jste spokojen? O kompromisu P jsme již hlasovali, takže nyní hlasujeme o kompromisu P. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1264 pro, proti, z respektive elektronické hlasování 1264, hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování a je to zamítnuto. 12 odpadá. 803 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1268 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1269 pro, odpada 1270, promiňte, 1269 odpadá kvůli předchozím hlasováním. Dobře. A nyní můžeme pokračovat pozněcím návrhem 804. Ne, nikoli. 1270 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1270 a nyní 804 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1271 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1272 pro, ne, odpadá 805 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1273 odpadá. 1273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 806 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1274 odpadá. 807 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 808 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1275 odpada, takže následuje 809 pro, proti zdrželi se schváleno, 810 pro, proti zdrželi se schváleno, 811 pro, proti zdrželi se schváleno, 812 pro, proti zdrželi se schváleno. Příloha 6, o tom nehlasujeme, bohužel nikdy nechápu, proč AFKO je vždy na konci seznamu eh, výboru a AFET je na začátku. Měli bychom to spíše obrátit. Dobře, ale o šestce nehlasujeme, takže 813, 813 eh, pro, proti zdrželi se schváleno, 814 pro, proti zdrželi se schváleno, 815 pro, proti zdrželi se schváleno, 816 pro, proti zdrželi se schváleno, 817 pro, proti zdrželi se schváleno, 818 pro, proti, zdrželi se schváleno. 819 pro, proti, zdrželi se schváleno. 820 pro, proti, zdrželi se schváleno. 821 pro, proti, zdrželi se schváleno. 822 pro, proti, zdrželi se schváleno. 823 pro, proti, zdrželi se schváleno. 824 pro, proti, zdrželi se schváleno. 825 pro, proti, zdrželi se schváleno. 826 pro, proti, zdrželi se se schváleno. 827 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis Q pro, proti, prověříme kompromis Q. Je to schváleno. 14 ku 8. 8,29 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nemůžeme nyní hlasovat v bloku. 830 pro, proti, zdrželi se schváleno, 831 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno, 832 pro, proti, zdrželi se schváleno, 833 pro, proti, zdrželi se schváleno, 834 pro, proti, zdrželi se schváleno, 835 pro, proti, zdrželi se schváleno, 836 pro, proti, zdrželi se schváleno a 837 pro, proti, zdrželi se schváleno, 838 pro, proti zdrželi se chvále, schváleno, 839 pro, proti zdrželi se schváleno, 1280 elektronické hlasování, 1280, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. 21 ku dvěma hlasu. 841 pro, proti, zdrželi se schváleno. 842 pro, proti, zdrželi se schváleno. 843 pro, proti, zdrželi se schváleno. 843 pro, proti, zdrželi se schváleno. 844 pro, proti, zdrželi se schváleno. 845 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odpadá další. 1282 rovněž odpadá, takže 846 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 847 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 848 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 849 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 850 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 851 pro, proti, nebo elektronicky prověříme, ne. Takže proti zdrželi se schváleno 852 pro, proti zdrželi se schváleno 853 pro, proti zdrželi se schváleno 854 pro, proti zdrželi se schváleno 855 pro, proti zdrželi se schváleno 856 pro, proti zdrželi se schváleno 1283 odpadá 857 o tom jsme již hlasovali 858 pro, proti zdrželi se schváleno, 859 pro, proti, zdrželi se schváleno, 860 pro, proti, zdrželi se schváleno, 861 pro, proti, zdrželi se schváleno, 862 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní návrh rozhodnutí 863 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 864 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 865 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 866 pro, proti, zdrželi se schváleno. Promiňte. Dobrá. 866 jsme hlasovali, takže 867 pro, proti, to prověříme. To jsem neodhadla, takže je to zamítnuto. Zamítnuto, končím hlasování. A nyní kompromis R. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pak 868 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní konečné hlasování, to už je skutečně elektronické hlasování. Zahajuji hlasování a můžeme přistoupit k hlasování. Eighteen to six. Osmnácti ku šesti. Končíme hlasování. Nyní to děláme jinak. Musíte informovat sekretariát a sekretariát eh, to vezme na vědomí. 18 ku 5. A pan zpravodaj se hlásí. Vážení kolegové, budete nyní hovořit hodinu a půl? Ne protože máme nyní čas na zbyt. Takže Richarde, můžete promluvit. Pouze bych chtěl poděkovat všem kolegům a vám, paní předsedkyně, že jste řídila takhle komplikované hlasování. Chci poděkovat sekretariátu výboru a také pracovní skupině, protože když je to pro nás eh, někdy, pro poslance komplikované to sledovat, tak úkol, který připadl jim v rámci přípravy eh, tohoto hlasování, byl neuvěřitelně komplikovaný. Museli pracovat mnoho hodin eh, navíc a to tež, se týká mého personálu a také sekretariátu sekretariátu skupiny. Takže chci poděkovat všem za toto úsilí a zejména eh, chci eh, kvitovat eh, ten duch vzájemnosti. Toto není revoluce, je to evoluce našeho jednacího řádu. Revoluce je teprve za rohem k tomu ještě dojde, ale je to významná evoluce, pokud se nám podaří to také eh, prosadit na plenárním zasedání. A je to také výrazné zlepšení na technické úrovni a také eh, v řadě důležitých politických témat. A je to samozřejmě výsledek půl druhého roku eh, práce pracovní skupiny pod vedením Reina Wielanda a chtěl bych eh, mu projevit uznání za způsob, jakým řídil pracovní skupinu a také eh, všem poslancům, kteří eh, na tom pilně pracovali po celé toto období. A nyní, když tato loď vyplula, tak musí samozřejmě dobře proplout plenárním zasedáním v prosinci. Mm, doufám, že nebude příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Většinu práce jsme již odvedli a hledím vstříc úspěšného eh, za úspěšnému závěru hm, ke konci roku, tak aby nová pravidla jednacího řádu vstoupila v platnost od eh, ledna 2017. Rainere, eh, já budu stručný ve svém poděkování na adresu Richarda Korbeta. O to srdečněji. Moje hlasové dispozice jsou dnes eh, omezené. Já eh, právě procházím eh, přeškolením jako synchronní řečník v jednom fantazijním filmu, ale já jsem právě zaznamenal údiv kolegů. To závěrečné hlasování se týká výlučně úvodních ustanovení a nikoli všech těch článků, o nichž jsme hlasovali. Takže o těch článcích už dále hlasovat nebudeme. Děkuji. A myslím si, že budu hovořit jménem všech, kteří právě hlasovali. Děkuji také sekretariátu, děkuji všem zastoupeným a byla bych rád, kdybyste to, Ricarde, eh, použil jako argument pro nespuštění článku 50. Já samozřejmě chápu, že jsou to věci, které se týkají i eh, občanství a tak dále. Ráda bych tedy vás požádala z celého srdce, abyste přišli na schůzi ve tři hodiny, protože sem přijdou mladí lidé a když tu byli v loni, tak tady moc lidí nebylo. To znamená, že by bylo dobré, kdyby viděli, že se o to zajímáme. Jsme výbor, který přemýšlí o budoucnosti a bylo by tady dobré, kdyby vás tu bylo dost. V tuto chvíli tedy končím schůzi.